Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Zpráva Scholz, sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Depres, uvolnění prostředků a rozpětí pro nepředvídané události 2014. Zahajuji hlasování. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Usnesení je schváleno. Zpráva Depré o návrh op- návrhu opravného rozpočtu číslo 3 na rok 2014. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Depre, návrh opravného rozpočtu číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Šulin, mobilizace prostředků z Fondu Solidarity záplavy v Itálii, zemětřesení v Řecku a tak dále. Zahajuji hlasování. La votazione chiusa. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Depre, návrh opravného rozpočtu číslo 5 2014. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Depre, návrh opravného rozpočtu číslo 6 2014, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Fernandéš, uvolnění prostředků z Fondu Solidarity, záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku, jednotné hlasování, jmenovité, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Depres, návrh opravného rozpočtu číslo 8 2014, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva do pres. Návrh opravného rozpočtu číslo 8, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Depres Levandovský, vlastní zdroje Unie, úprava příspěvků členských států. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Zpráva Murezan, uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU, regiony postižené katastrofami. Tady potřebujeme dvou třetinovou většinu eh, hlasů a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva Muresan je schválena nutnou kvalifikovanou většinou zpráva Gardia Zabal Ruval, uvolnění prostředků z nástroje pružnosti, financování programu strukturálních fondů pro Kypr. I zde potřebujeme dvou třetinovou většinu e, zasaných hlasů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme nutnou většinu a zpráva je tak schválena. nový eh, souhodný rozpočet na rok 2015, eh, eh, okruh a pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto dvojka, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, pozměňovací návrh je zamítnut. Devítka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Třináct, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtyřka. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pětka jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvanáct, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 6. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Osm. Kde pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 16. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď zpráva Gardia Zabal Rubial o návrhu souhrného rozpočtu na rok 2015. Eh, eh, nejdřív čtyřka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 eh, pro. Je kontro. Proti. Zdrželo se. Zamítnuto. Šestka pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 7 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto. 8 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto. 9 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto. 10 pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11. Po odstavci 4 ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto. Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po pátém odstavci e, nejprve dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tři, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třináct, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 15 po odstavci 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 17, ta byla stažená. Po odstavci 10, 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po odstavci 11, 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto po odstavci 12, 21 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Po odstavci 14, 24, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Po odstavci 15, 23 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Po odstavci 15 pozměňovací návrh 1, 1 kde pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 29. Po odstavci 16. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pan poslanec Matias, technická. Paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Já jsem to jenom chtěla eh, vyjasnit, takovou věc této záležitosti. Dívala jsem se na ten seznam a e, třicítka byla shledána nepřípustnou a nebude e, o ní hlasováno. A já bych chtěla vidět, proč byla shledána jako nepřípustná ta třicítka. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů e, k rozpočtu za rok 2014 a pozměňovací návrh mé frakce má co dočinění s hospodářskou a sociální frakcí a 7% z z platu poslanců byl návrh jako příspěvek eh, k této situaci. Eh, je to něco, eh, co bylo uvedeno v návrhu opravného rozpočtu na rok 2014, ale nevím, proč to bylo shledáno jako nepřípustný pozměňovací návrh. Chci to vysvětlit. To jsou pozměňovací návrhy, které e, byly vždy shledány jako nepřípustné. Takže po odstavci 18, 1.30 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 32 po odstavci 19 jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 33 jmenovitě zahajuji hlasování.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 Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď celý text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Text je schválen. E, výsledek je jednoznačný, ale pokud to chcete ještě jmenovitě, můžeme tak učinit. Končím hlasování. Text je schválen výraznou většinou. Pan Artis, předseda rozpočtového výboru, má slovo. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, eh, jsem potěšen tímto výsledkem hlasování, protože v tak obtížném kontextu dáváme Evropské unii takový rozpočet, kterého potřebuje. Chci poděkovat všem těm, kteří přispěli eh, k dohodě trialogu. Chci poděkovat italskému předsednictví, chci poděkovat eh, paní Georgievě, místo předsedkyni komise, chci poděkovat našim zpravodajům členkám a členům výboru pro rozpočet a vám všem, kolegyně a kolegové, a také předsedovi Evropského parlamentu, protože jeho jménem jsem předsedal delegaci Evropského parlamentu v dohodovacím řízení. Jsou tady tři důvody k optimismu a důvěře. Nejprve e, vyřešení otázek dluhu bude započatu hned od e, začátku roku 2015. Jde o to, abychom e, udrželi kredit a autoritu Evropské unie. My to samozřejmě očekáváme snad napětím. Opravný rozpočet eh, otevře možnost eh, investic ve výši 315 miliard eh, v očekávání výsledku jednání skupiny na vysoké úrovni, které předsedá Mario Monti. V tomto období budeme skutečně bdít nad všemi našimi výdaji tak, aby každý z nich přinášel tu nutnou evropskou přidanou hodnotu a aby rostla zaměstnanost zaměstnanost a e, aby se zvyšoval hospodářský růst. Veselé Vánoce. Děkuji. Pane předsedo Artvisi, i já vám přeji veselé Vánoce a krásné svátky obecně. E, pan Delavela za radu. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, zástupci komise, chci říci, že eh, Rada bere na vědomí s velkým uspokojením toto potvrzení, které parlament uděluje dohodě, která byla dosažena eh, v rámci třetího trialogu. Jde o rozpočet na rok 2015 a také opravný rozpočet na rok 2014. Ty jsou tímto způsobem oficiálně schváleny a já vám děkuji. Děkuji panu Artvisovi, předsedovi rozpočtového výboru. Také děkuji spravodajkám, spravodajům, eh, panu Deprézovi, paní Holmajer, paní Granbazala. Takže děkuji velice za konstruktivní přístup k celé věci během celého rozpočtového eh, procesu. To nám umožnilo dospět k tomuto velmi dobrému výsledku a v této fázi také já vám chci popřát hezké vánoční svátky a hodně štěstí do nového roku. Předseda. Děkuji. Parlament tady schválil pozici z 12. 12. Eh, o návrhu rozpočtu, tak jak to předložila komise. Rozpočtový postup pro období 2015 je eh, tímto schváleno eh, podle článku 100 nebo 314 eh, smlouvy a já prohlašuji, že tento rozpočet na rok 2015 je definitivně schválen. A nyní prosím přejdeme návrhu usnesení, které se týká závažných porušení pravidel Unie eh, ze strany eh, dopravců silniční dopravy. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut je tento návrh eh, jedna. Chcete si ověřit? Prosím, dobrá, můžeme tedy ověřit. Jmenovitě zahajuji hlasování k návrhu jedna. Končíme hlasování. Text je zamítnut. Jistě to dobře vidíte, ano. Pak po, máme návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 4 pro. Promiňte, já se... Ano, je to návrh 4. Jmenovitě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 5. Je to po bodě L. Jmenovitě hlasujeme, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A návrh je zamítnut. Po bodu M, návrh 6, jmenovitě zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A je to zamítnuto. Hlasujeme o celém usnesení. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Potřebujeme kvalifikovanou většinu u tohoto textu. La votazione. Je, prosím, končíme hlasování. A Vidíme, že text je schválen, kvalifikovaná většina byla dosažena. A nyní návrh um, usnesení směrnice rady o jakosti benzínu a motorové nafty. I tady potřebujeme kvalifikovanou většinu. Budeme hlasovat uh, jmenovitě, zahajuji hlasování o celém textu. La votazione chiusa. Končíme hlasování. Takže usnesení nedosáhlo nedosáhlo dvoutřetinové eh, většiny, takže text není schválen. A nyní eh, plán výmětů v Baltském moři. Jedna minuta, pan Kovalský. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Usnesení opravuje eh, akt přenesené pravomoci tím, že eh, odmítá eh, rozměry na 35 cm pro délku ryby. Je to také otázka eh, ochrany eh, živočišných druhů. Nemůžete chránit živočišné druhy u ryb eh, tím, že snižujete rozměr chráněných ryb. Jestliže zničíte mladé ryby, pak neochráníte životní prostředí a je to také špatné pro rybolov i pro ochranu udržitelného rybolovu v Balckém moři. A vlastně se stále snižuje rozměr. Já prosím, abyste podporovali podpořili toto usnesení. Děkuji. Děkuji vám. Budeme hlasovat o celém textu usnesení a potřebujeme kvalifikovanou většinu. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Text je zamítnut. A nyní přejdeme k návrhu usnesení týkající se pojištění a zajištění. I tady potřebujeme kvalifikovanou většinu. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh usnesení eh, výboru LIBE, obnova strategie vnitřní bezpečnosti Unie. Eh, návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 4, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 5, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. E, návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pokud odhodně jde, návrh dvě, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní přejdeme k návrhu usnesení pěti frakcí o uznání palestinského státu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dlouhodobý eh, podporovatel uznání eh, pro jinou islámskou zemi, a to je Somaliland. Eh, v září tohoto roku jsem napsal Evropské komisi přerušení předsedou. Eh, přerušení ze strany předsedy? Eh, předseda odpovídá, toto není technická poznámka a proto přejdeme hned k hlasování. Přejdeme k hlasování o návrhu usnesení. Prosím, posaďte se, pane poslanče, říká předseda. A máme tady společný návrh usnesení. To není technická poznámka, pane poslanče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 Je to mimo mikrofon. Sento bene, state calmi perché ci sento bene, grazie a Dio. Right, okay. Předseda, je zbytečné křičet, já slyším dobře říká předseda. Prosím, respektujte předsednictví. Je to velmi důležitá otázka. Já jsem předložil otázku mm, pro jinou islámskou zemi, Somaliland Komise odpověděla 4.10.2014 odpověď zněla, Evropská unie nemá pravomoc uznat státy. Můžou uznávat státy pouze jednotlivé členské státy. Takže, pane předsedo, já žádám, jakožto předsedajícího v tomto parlamentu, aby to bylo jasně. Čino. Přejdeme prosím k hlasování. Přejdeme k hlasování o návrhu společ, společném návrhu usnesení. Přerušeno, jde to mimo mikrofon. Takže eh, toto, prosím, není takto možné. Budeme hlasovat o tomto návrhu. Máme jmenovité hlasování a já zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končíme hlasování. Eh, usnesení je schváleno. Dostává slovo pan Weber. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že všichni pociťujeme význam tohoto tématu, eh, chtěl bych poděkovat za, eh, tento, za toto úsilí napříč politickými stranami. Eh, parlament dnes učinil důležité rozhodnutí. Za prvé chceme řešení dvou států, chceme demokratický a mírový Izrael, který by byl uznán všemi, všemi palestinci a chceme také Palestinu, která by byla nezávislá na Izraeli a na Evropě. A za druhé, dnes jsme kolegové vyjádřili, že uznání Palestiny je koncem procesu. To znamená, že neexistuje žádné bezpodmínečné uznání na konci eh, vyjednávání. Je to velký a rozumný úspěch a já vám za něj všem děkuji. Honorevole Pitella. Pan Pitella žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím také, že toto je historický den. Hlasování celého parlamentu je zásadně důležité proto, aby se mohly zahájit mohla zahájit jednání, která by nebyla ovlivněna eh, podmínkami fundamentalistů či extremistů. Naše frakce velice eh, pracovala na této věci eh, se snahou o vyváženost. Nejde o vítězství jedné politické strany nebo jedné skupiny. Je to výsledek, který je vítězstvím celého parlamentu, protože je to výsledek v rámci míru. herr präsident! auch ich möchte zum ausdruck Eh, pane předsedající, já bych chtěla říci, že moje frakce už týdny a měsíce pracovala pro toto hlasování. Eh, a my jsme nyní rozhodli v zájmu blahobytu státu pro o, uznání státu Palestina. My jsme proto hlasovali pro, eh, přestože máme velké problémy s tím, že toto uznání palestinského státu je svázáno s podmínkami. To považujeme za problematické. Považujeme to za špatné špatné. Jsme toho názoru, že uznání palestinského státu je předpokladem pro mírové rozhovory a nikoli naopak. Verhofstadt. Pan poslanec Verhofstadt. Pane předsedající, nejprve bych chtěl poděkovat těm, kteří spolupracovali eh, na eh, posunování této, eh, tohoto usnesení ku předu, a většina je výrazná, více jak 500 lidí a myslím si, že teď není čas na to, abychom individuálně vykládali text tohoto usnesení. Co ale důležité je, je skutečnost, že tento parlament se konečně rozhoupal k uh, konkrétnímu stanovisku a vydal jasný signál vnějšímu světu, že Evropa je zpátky na uh, kolejích uh, a opět se věnuje tomuto závažnému tématu. A za druhé, ten největší význam tohoto usnesení je, že dává jasný mandát naší komisařce pro vnější eh, záležitosti, aby postupovala dál v této věci. Sehr geehrte Kollegen, ich will das auch für meine Vážené kolegové, za mou frakci bych chtěla říci, že to bylo velice vážné a napínavé hlasování až do včerejška, kdy jsme souhlasili s kompromisem a e, protože chceme dosáhnout toho, aby Evropský parlament e, řekl něco, nicméně je to pouze symbolické slovo. Pokud chceme dosáhnout toho, co řekl Guy Verhofstadt a sice, aby e, Evropa mohla v čele s paní Mogherini Eh, vést tento vyjednávací proces, tak nesmíme eh, jaksi upadnout zpátky do té staré ideologické konfrontace. A pane Webere, já myslím, že bychom měli eh, ještě hovořit o vašem diskuzním příspěvku, tak aby parlament v příštích týdnech a měsících se mohl semknout za paní Mogherini a stát za ní. Děkuji za hlasování. Děkuji. Já myslím, že není třeba otevírat debatu v tuto chvíli. Vzhledem k důležitosti tohoto hlasování jsem pouze dal slovo předsedům frakcí a opravdu se mi nelíbí, když mě přerušujete. Eh, pan Van Faraš se přihlásilo slovo? Dobře, dám nyní slovo šéfům frakcí, pan Faráš, a poté budeme hlasovat. Děkuji je irrelevantní, co si kdo z nás myslí o e, Palestině a Izraeli. O to tady nejde. E, pane předsedo, e, jak si můžete říkat parlament? Pokud jste parlament, tak patrně věříte v pravidla a v právní stát. Můj kolega, pan Carver, tady byl ukřičen těmi stejnými antidemokratickými hlasy, které slyšíme teď a při vší úctě, pane předsedo, vy jste to úplně ignoroval. Před několika týdny jsme psali komisi ohledně Eh, uznání či neuznání britského Somalilandu a dozvěděli jsme se, že Evropská komise nemá kompetence ani právo eh, uznávat nové státy. A proto ta žádost, kterou jsme e, podali o nepřípustnosti této, tohoto usnesení, je zkrátka pravdivá. A já se vás ptám, prosím, můžeme zrušit toto hlasování, protože my nemůžeme říct paní Mogherini, e, aby, aby jaksi e, pokračovala na základě něčeho, k čemu Evropská komise zkrátka nemá kompetence. Pan Kelon, prosím. Děkuji. Moje frakce, stejně jako další, vedla interní debaty o tomto tématu a mnozí z nás bez ohledu na své osobní pocity ohledně uznání Palestiny měli pocit, že je na členských státech a nikoli Evropském parlamentu, aby uznávali palestinskou státnost. Nicméně nyní jsme hlasovali a musíme mít jasno v tom, že jestliže chceme dosáhnout dlouhodobého a udržitelného míru, tak všechny strany tohoto konfliktu musí sehrát svou roli. Fatah musí od odstranit korupci. Hamas se musí zřeknout terorismu a Izrael a Netanyahuova vláda musí eh, zrušit osady a respektovat hranice z roku 1967. A teprve potom se můžeme posunout směrem k udržitelnému míru mezi těmito dvěma státy. Děkuji. Pane Faráži, toto není legislativní text, to je politický dokument, eh, který eh, odkazuje na to, jaké akce by měly podniknout určité státy. Tím se dostáváme k dalšímu návrhu usnesení. A jde o ocelářský sektor Evropské unie a ochrana pracovníků. Můžeme hlasovat pro celé toto usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Tím se dostáváme ke společnému návrhu usnesení tří politických eh, frakcí. Eh, pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Po eh, odstavci 1 pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh pan Demato. Děkuji. Já se domnívám, pane předsedající, že by bylo dobré požádat eh, kolegy, aby z odstavce 15 vypustili eh, výraz eh, město Tarant, které je nejvíce znečišťujícím centrem, ignorujícím pravidla. Je to místo, kde továrna, eh, která byla už eh, vlastně eh, postižena rozhodnutím Evropského soudu. Je tady více soudních pří, takže není možno zaručovat kapacitu výroby tohoto zařízení, spíš podpořit rekonverzi hospodářskou celého regionu. Předsedající, chce toto někdo podpořit? Takže 40 poslanců, více jak 40 poslanců jsou proti. E, nemohu, paní kolegyně, přijmout váš návrh pozměňovací. E, první část, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je schválen. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Devatenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 37. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 38 k odstavci 9 ve dvou částech, obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o druhé části zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 9, původní, část, původní text o dvou částech. První pro, druhá část. Ne, omlouvám se, říká předsedající. Kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 9, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 39, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Po odstavci 12, 40, kdo je pro jmenovité hlasování, otevírám, kdo je pro, Končím hlasování. Zamítnuto. Po odstavci 13. Desítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Původní text odstavce 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 16 5K jmenovitě zahajuji hlasování. Je to po odstavci 16, pozměňovací návrh 5. Končím hlasování. Text je schválen. Odstavec 17, pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 17, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. By zapotřebí, aby hlasovali skutečně všichni, aby zvedali ruce, jinak je to obtížné kontrolovat. 18. odstavec, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Po odstavci 23, 20, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 41. Jeden, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4 u odstavce 28, kdo je pro, pardon, 27, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Po odstavci 28, šestka, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak schváleno. Po 29. dvojka. Kdo je pro, proti? Zdržel se. Pozměňovací návrh číslo 2 je zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky. Dobře, takže zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh číslo 2. Končím hlasování. Schváleno. Prosím, hlasujte. Pokud nebudete hlasovat, nemohu to kontrolovat. Osmnáctka jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, celá řada poslanců nehlasuje rukou, když je o to žádám. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Sedmnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky sedmnáctku, zahajuji hlasování, končím hlasování, návrh je schválen. Odstavec 31, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 21. Po odstavci 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Po odstavci 33 pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 47, odstavec 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Po bod úvodního ustanovení 9, 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, omlouvám se, říká předsedající, zdržel se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Po bodu úvodního ustanovení I, 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím, že je to zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31. Jmenovitě zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Eh, skončím hlasování. Text je zamítnut po L. Jednička, kdo je pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh 1 po bodu úvodního ustanoveního L. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Teď čtrnáctka, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto. 2.30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bylo to úvodní ustanovení Q, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bylo to úvodní ustanovení T, 34, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Celý návrh usnesení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Vypadá to schválené, ale zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Usnesení je schváleno. Passiamo. A nyní přejdeme k návrhu usnesení o situaci ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci. E, tady prosím, e, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Po odstavci 4 e, návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to zamítnuto.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 Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 6 k odstavci 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 12, originální text. Jmenovitě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Takže končíme hlasování a text je schválen. Po 24. číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2 pro, ověříme tedy. Ano, souhlasím, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh tři, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh čtyři, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém textu, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Tak to je to schváleno. Na mě, kolega. Reda.